system so we can test your connection. My dear colleagues, hello, good morning to everybody. I think we might get started uh, as we have quite a lot. Tak začneme, protože máme před sebou mnoho práce. Na začátek jenom pár technických informací. Pokud nemáte žádné námitky, tak přijdem, přijmeme pořad jednání. A teď informace k tlumočení. Stále využíváme interakci o systém pro připojení na dálku a máme tlumočení v následujících jazycích francouzština, němčina, italština, angličtina, řečtina, španělština, portugalština, čeština, maďarština, latyština, polština, polština a slovenština. Odpoledne to bude stejné, ale nebudeme mít řečtinu, češtinu, lotyštinu a slovenštinu. Jenom aktivní účastníci, kteří se přihlásili, eh, se mohou ujmout slova, nemůže být žádná spontánní reakce. Prosím, stižte si mikrofon, když nebudete hovořit. A pro pasivní účastníky, tak buď se účastněte v modu posluchač, anebo skrze web streaming. Pokud budeme mít slabé připojení, tak vás požádáme, abyste se odpojili a přepnuli na web streaming. Teď pár organizačních aspektů k hlasování což se odehraje odpoledne od 1.45 do 2.45 do 3 čtvrtě na 3. Výsledky prvního kola oznámíme, až budou dostupné, a to e-mailem. Z druhého kola, tedy konečné hlasování, to se bude konec, až ohlásíme výsledky e-mailem je důležité, abyste byli buď fyzicky při, přítomní nebo připojeni na zasedání výboru MP ještě před prvním hlasováním, což je od tři čtvrtě na dvě, protože musíme ověřit usnášení schopnost. Potřebujeme mít alespoň 14 členů. Teď tedy pokročíme k bodům 3 a 4 na pořadu jednání, protože o nich budeme hovořit zároveň. Musím říci, že vítám tuto výměnu názorů, protože všichni víte, že spolehlivé a včas dostupné statistické údaje i indikátory považuji za velice důležitou věc. Budeme hovořit o inkluzivitě, chudobě a o lepším zacílení evropských financí, a tím identifikujeme silné a slabé stránky našich politických opatření. Abychom je mohli zlepšit, tak potřebujeme data. Proto tedy vítám, že jsme schválili rámec pro sociální statistiku. Je to nařízení z loňského roku. Bylo to plodné vyjednávání. V rámci integrovaných evropských sociálních statistik má parlament eh, slovo eh, k tomu, jak probíhá program, jaká jsou témata a jaká, jaké jsou proměny. To jsou také data, která budeme sbírat v členských státech a mají odrážet politickou potřebu. A budou pro nás užitečné také i v naší denní práci, když schvalujeme sociální pilíř, nebo respektive sociál, sociální pilíř a soc, pil, sociálních práv. Dnes budeme hovořit o aktech přinesené pravomoci a důležitých datech, které se týkají ICT, digitalizace, eh, zaměstnaneckých míst, dovedností a situací eh, důchodců, což je velice důležité. Teď předám slovo panu Mersimu, který je výkonným ředitelem pro Eurostat a potom jeho kolegům po jeho krátkém úvodu, panu Grelovi a paní Clemenso, kteří nám přednesou prezentaci aktu v přenesené pravomoci. Nejprve pan Mersi, máte slovo. Ano, děkuji, dobrý den. Zdravím vás a přeji dobré dopoledne. Jsem rád, že tady mohu být na tomto zasedání a hovořit o tomto důležitém aktu v přenesené pravomoci. Slyšíme se dobře? Ano, ano, slyšíme se. Všechno je v pořádku. Výborně, děkuji. Takže situace se má následovně. Máme dodatečný akt přenesené pravomoci, protože, jak jste správně řekla, tak potřebujeme více dat na, o sociálních aspektech, máme stále více požadavků na toto téma. V tomto případě pokud jde o zaměstnanost a e, podmínky života, stejně jako zdravotnictví, školství a další domény životů našich občanů. Jsou to data, která využíváme v různých kontextech, ale ten, který je nejviditelnější, je tedy pilíř a indikátory, které se k němu vážou, pilíř sociálních práv, tak také semestry, tam jsou sociální údaje stále častěji zahrnovány. Během tohoto období krize se snažíme co nejlépe monitorovat a přispívat k vytváření politik i během krize. Ta data, která navrhujeme, jsou k tomu, abychom zhodnotili, zmonitorovali dopady politik, které byly vytvořeny. Jedná se také o statistickou infrastrukturu, která musela být obnovena, protože za posledních 20 let jsme ji vybudovali krok za krokem ale už jsme dosahovali limitu toho, co je proveditelné eh, v našem nastaveném formálním kontextu. A proto jsme navrhli nařízení, které zatím nemá úplně dobrý název 1970. Eh, eh, je to prostě nařízení, který integru, které integruje sociální statistiky a k tomu jsme dostali k tomu nařízení jasnou podporu ze strany Evropského parlamentu. Ten vyjádřil velký zájem a také vyjádřil ochotu aktivně se zapojit do celého procesu, do vytváření tohoto rámcového nařízení v úvozovkách. Takže já vám ještě jednou poděkuji za tuto podporu. Toto rámcové nařízení zahrnuje sedm oblastí sběru dat. Týká se to zaměstnanosti, životních podmínek, informačních a komunikačních technologiích, ICT, zdravotnictví, školství, spotřeby a také další průzkum. A co budeme dělat s tímto novým nařízením? Chceme lépe podpořit vytváření politik. Tím, že zahrneme více témat, tak aby to bylo relevantnější pro vytváření politických opatření. Stejně tak chceme zlepšit kvalitu dat, která poskytujeme, a to zejména, aby byla dostupná včas. To částečně platí u těch životních podmínek. A z techničtějšího pohledu na věc – tak máme řadu zlepšení v tom smyslu, že jsme optimalizovali vzběr dat a rozstřídili jsme je tak, aby byly integrovanější, aby byly průřezovější a poskytovali lepší analýzu než v minulosti. Ale kromě toho, a to je důvod, eh, proč tady vlastně dnes jsme, my jsme chtěli přispět k nařízení, které bude flexibilnější protože to předchozí nařízení se neumělo přizpůsobit novým situacím a novým potřebám a rozhodně nevčas. A proto jsme chtěli, aby to nařízení bylo pružnější a toho dosahujeme hlavně skrze delegované akty, akty v předesené pravomoci. Jsou to akty, které zohledňují eh, tři hlavní témata. Nejprve plánování, Tedy očekování toho, co můžeme zapojit v příštích letech, co je možné, jaké jsou možnosti eh, adaptace a flexibility. Témata, která bychom mohli pokrýt která mají právní základ a jsou v něm upevněné, ale mohlo, mohli bychom je upravit skrze akty přinesené pravomoci a za třetí, a proto tady dneska jsme, to je počet a názvy proměných, které se využijí při výběru dat. To dává parlamentu právo zkoumat, komentovat a dívat se na věc skrze úhel pohledu výboru nebo parlamentu eh, a tímto způsobem přispívat. Takže dnes jsme tu, není to poprvé a máme akt v přenesené pravomoci. Máme pár aktů, které již byly přijaty během loňského roku v přenesené pravomoci. Ty byly nejnaléhavější a my takto odpovídáme na výzvu, která souvisí s příjmy, životními podmínkami. To, co je relevantní. A tady vám představíme to jádro toho, co máme k ICT, k doméně informačních a komunikačních technologií, což je zvláštní odvětví v tom smyslu, že, zvyk, že vzniklo poměrně rychle. A a ten časový rámec pro schválení tohoto tématu, které se neustále vyvíjí. Vlastně každý rok je to něco jiného, tak ten časový rámec bylo potřeba přizpůsobit v rámci toho řízení. A dnes máme i určité moduly, to tedy není jádro toho samotného aktu, ale nějaké dodatečné moduly, které bychom chtěli, aby se odehrály v budoucnosti. Je to součástí mechanismu, který je zakotvený v nařízení a vzlepšuje pružnost. Já vám tedy poděkuji, to byl takový obecný úvod za mě. Možná, že se můžeme přesunout k jednomu ze dvou tématů. Ano, ano, děkuji. Děkuji panu Mersimu Uh, ano, děkuji. Nyní dám slovo paní Krell, která se přihlásí k bodu 3. Paní Krell, máte slovo? Děkuji. Paní předsedkyně, dobré dopoledne všem. Já budu prezentovat nařízení týkající se sběr, stanovení počtu a názvu proměných pro oblast využívání informačních a komunikačních technologií za rok 2021. Toto nařízení umožní schromažďování relevantních statistických informací pro politiky související s digitalizací. Například se to bude využívat v, digitální, v indexu digitální ekonomiky a společnosti. Budeme poskytovat ukazovatele pro přeshraniční elektronický obchod a digitální kompetence a dovednosti prostřednictvím tohoto průzkumu. Bude to probíhat v domácnostech a u jednotlivců od 16 do 74 let. Díky technickému vývoji musíme adaptovat tento průzkum každý rok a toto nařízení nyní pokrývá ten počet a názvy proměných pro referenční rok 2021. Ten návrh byl připraven společně se statistickými odborníky Národních statistických ústavů a měli jsme několik setkání pracovních skupin a vzali jsme v úvahu také potřeby uživatelů a politické potřeby. Ta témata pro rok 2021 je elektronický obchod, digitální dovednosti a také přístup k IKT, využívání a častost využívání IKT, internetové aktivity, ale také elektronická zpráva, překážky ve využívání IKT a také otázky bezpečnosti a soukromí. Děkuji. Mnohokrát děkuji za tento stručný úvod a nyní má slova pan, paní Ann Clemans. Clemanso. A ona bude hovořit o bodu čtyři je vedoucí útvaru pro pracovní trh a celoživotní učení. Prosím. Madame Clemenceau is... Paní Clemenceau není připojená? Dobře, Pan Mercy, máte slovo? Omlouvám se, máme technický problém. Paní Klemenco, po paní Klemenco to chce ID a, pas, a heslo. Můžete to spravit? Vyřešit? Ano, pracujeme na tom, ale ztratili jsme kontakt s paní Klemenco. Oui. Okay, we can see you. Vidíme vás, paní Klemenco? So Anne Clemenceau has a difficulty. Myslím, že je nějaký problém s tím připojením, takže jestli mi dovolíte, paní předsedkyně, tak já trochu zaimprovizuji a odprezentuji to sám, pokud mi to dovolíte. Samozřejmě, pane Mersi, máte slovo. Omlouvám se. Jak jsem říkal, pokud jde o LFS, ten průzkum pracovních sil, tam máme strukturální flexibilitu, která je v tom nařízení. Máme tam to jádro LFS, to znamená ty otázky a proměny, které jsou shromažďované každý rok. A to se týká hlavně těch základních otázek, souvisejících se zaměstnáním, které jsou doplňovány každý rok dalšími proměnými určitým rotačním způsobem. A tím důvodem je, abychom umožnili nalézt prostor, protože tam máme určitá omezení, pokud je o kapacitu na schromažďování všech těch proměných každý rok, takže musíme najít řešení, abychom mohli nějak rozumně dodržet ten časový limit na ten pohovor a z tohoto důvodu některé otázky, které jsou strukturálnější nebo relevantnější v určitém časovém okamžiku, jsou pokládány jenom jednou za osm let nebo jednou za dva roky. Máme tam ty pravidelné moduly, které jsou shromažďovány každých osm let – A potom máme nějaká ad hoc témata, která jsou shromažďována každé čtyři roky. Je to ad hoc téma, o které požádá které si vyžádá ta současná situace. Pokud jde o ten akt přenesené pravomoci, který máte tady v tom balíčku, Tam hovoříme o letech 2022 a 2023, to znamená o pracovních dovodnostech a osob a důchodech a účasti na pracovním trhu. Ty pracovní dovednosti to je téma ad hoc, které teď již je v konečné fázi přijetí a ty penze to je pravidelný modul, který se bude opakovat každých 8 let. Ten modul k pracovním dovednostem byl výrazně koordinován s dalšími mezinárodními organizacemi. Je to důležité téma pro tuto chvíli. Koordinuje se především s OECD, a také s Evropskou nadací, s Eurofoundem, pokud je o průzkumy pracovních podmínek. Hlavním cílem tohoto modulu je identifikovat pracovní místa, kterým hrozí automatizace kvůli technickému pokroku a také doplnit informace ohledně zaměstnání podle profilů úkolů pracovních a podívat se na různé pracovní úkoly, které jsou spojeny s různými povoláními. Cílová populace jsou lidé od 15 do 74, kteří jsou nyní zaměstnaní anebo kteří byli zaměstnáni v posledních 24 měsících a ten modul je založen na úkolovém přístupu. Ty úkoly jsou klasifikovány podle dvou hlavních dimenzí, to znamená ta první je to, co lidé skutečně dělají v práci a potom ty metody a nástroje používané na provádění těchto úkolů, to znamená, jak lidé pracují. Ten modul pro rok 2023 týkající se důchodů a účasti na pracovním trhu má jako cílovou populaci lidi ve věku 50 až 74 a zaměřuje se to na okamžik prvního přijetí zákonného důchodu. Nezaměřuje se to na osoby, které odcházejí z trhu práce to není vždy stabilní status, ani na přechod z pracovního trhu do důchodu. To zaměření je skutečně to přijetí té nárokové penze, toho důchodu. Děkuji, děkuji, pane Mersi. Myslím, že nyní máme dostatek informací a teď se musíme obrátit na poslance. Několik z vás mám na seznamu řečníků k těmto bodům a začneme panem Košou z EPP. Prosím, máte slovo. Dvě minuty pro každého poslance. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Nejprve bych chtěla přivítat pana ředitele, starého známého a přítele, protože já jsem byla stínovou zpravodajkou za EPP, když jsme hovořili o tomto nařízení, když jsme ho projednávali. Já bych také chtěla zdůraznit, že ten trialog byl poměrně dlouhý, trval několik předsednictví a nakonec jsme to přijali v rámci rumunského předsednictví. Jak jsme říkali, trvalo to nějakou dobu, takže si myslím, že musíme zrychlit to projednávání tohoto nařízení. Tento základní akt přenesené pravomoci je právně závazný a proto je to úkol Evropské komise. Takže já si myslím, že je zásadní regulovat ty technické aspekty. Co potřebujeme, když schromažďujeme údaje? Potřebujeme v první řadě kvalitní údaje, včasné údaje, to znamená, že bychom neměli pracovat se staršími statistikami, se statistikami, které jsou třeba rok staré, potřebujeme aktuální statistiky. A technologie nám také pomáhá schromažďovat takováto data a zpracovávat je. Ta data musí být také srovnatelná, tak abychom mohli provádět naši práci jako politici. Takže musíme podpořit tento návrh. Mnohokrát děkuji. Děkuji, pane Košo. Nyní má slovo SAD, paní Angel. Frau Mnohokrát. Ano, mnohokrát děkuji. Děkuji také panu Mersimu a paní Grel za tyto přednášky. Já mám velice specifickou otázku na paní Grel. My víme, že je to právní akt do budoucnosti, ale mě by zajímalo teď v době kofisu, je na pořadu jednání stále více práce z domova a zajímalo by mě, zda už máte statistický materiál nebo zda plánujete skutečně se na to podrobně zaměřit a do jaké míry zaměstnavatelé dávají zaměstnancům k dispozici materiál, hardware, software, jak to tam funguje. To by mě a nás zajímalo konkrétně. Mnohokrát děkuji. Thank you. Do we have any, any... Děkuji. Hlásí se někdo, prosím, za Renew? Chce se někdo ujmout slova? Nikdo totiž není na seznamu, tak proto se táži. Nikoli za ID rovněž někdo, takže paní Ždenoka bude vystupovat za zelené. Prosím, máte slovo. Ano, děkuji, doufám, že mě dobře slyšíte. Děkuji za prezentaci, pane Mersi. Mám na vás několik dotazů, které se rovněž týkají té aktuální situace v souvislosti s koronakrizí a v souvislosti s vytvářením nových pracovních míst v této situaci, jak to vypadá, třeba v souvislosti s prací z domova. Můžete prosím uvést, jaké nové aspekty se v tuto chvíli zavádějí a mohou souviset s naší stávající situací a s novými formami zaměstnání. Zvláště mi jde například o osoby s postižením, jak se jejich situace promítla do systému. A druhá otázka je obecnějšího charakteru. Když hovoříme o modulech a ukazatelích, a zvláště o tom čtyřletém období, bylo by možné zavést nějaké povinné ukazatele, které by napovídali na potíže menšin, například etnických menšin. Je možné takové ukazatele zavést třeba v souvislosti s tím, jaké jazyky se používají, jaké jazyky používá menšina. Jde mi o návaznost na zákaz diskriminace v souvislosti s eh, rasovým původem či etnickým původem. Já vím, že některé ukazatele se tam již objevují, ale nejsou to ukazatele přímého charakteru. To je eh, pro mě důležité. Děkuji předem za zodpovězení mých dotazů. Děkuji. Děkuji paní Ždanoka a prosím paní Rafalskou za EKR. Máte slovo. Děkuji vám. Děkuji vám, paní předsedkyně, za tuto prezentaci, která zazněla. Je to prezentace, která nám detailně popsala obsah nařízení. Je to téma, které je pro nás velmi důležité, nejen pro nás jako poslance, ale i pro obyčejné lidi. Potřebujeme totiž aktuální statistické údaje, které nám podrobně vylíčí realitu, která kolem nás panuje. Potřebujeme údaje, které se týkají situace v souvislosti s krizí COVID. Jsme si všichni vědomi toho, že Konzultace, které nás čekají, budou případně trvat dlouho. Tyto statistické údaje se jasně dotýkají trhu práce a důchodů. A mně je zcela zřejmé, že konzultace určitého typu již proběhly, ale my v tuto chvíli víme, že zde se nejedná pouze o technickou stránku věci. My v tuto chvíli vytváříme půdu pro další období. Schromažďujeme si poznatky, které nám umožní lépe vytvářet postupy a politiky a nařízení. K těm procentům 5 na proměné u každé části. Táže se, zda 5% je dostačující podíl, abychom do celé věci vnesli odpovídající proměny. Proměny, které budou dostatečně odpovídat stávající situaci. Je to samozřejmě nutné omezení, protože když se schromažďují údaje, tak eh, by jinak mohlo dojít totiž zcela k paralizování institucí, které mají na starost toto schromažďování údajů. Děkuji. Děkuji a táži se, zda se hlásí někdo za GUE, případně v sále, či na dálku. Hlásí se někdo? Nikoli. V tom případě dám slovo eh, zpátky panu Mersimu, či případně jeho kolegyním, ale eh, v prvé řadě dám slovo jemu, aby se vyjádřil. Děkuji vám, děkuji, že jste vyjádřili takový zájem o tuto věc. Já jsem v tuto chvíli přešel do francouzštiny, protože jsem poslouchal tlumočení, ale vracím se zpátky k angličtině. Já jsem úplně nepochopil, co říkal pan Koša, a to proto, že mi v tu chvíli vypadlo tlumočení. Takže v tuto chvíli vám děkuji za podporu, kterou jste mi vyjádřili. Bohužel vypadl zvuk, proto netlumočíme. Čekáme, až se spojení obnoví, a to zvukové spojení. V tuto chvíli máme pouze obrazové spojení. Mr. Mercy, could you please press... Pane Mercy, můžete prosím stisknout tlačítko. Máte velmi omezený datový přenos, proto se přerušilo spojení, pane Mercy. Možná se pokusíme spojit s paní Grell. Podaří se nám to, paní Grell, jestli máte dobré spojení, tak prosím Snažte se převzít slovo od kolegy pana Mersiho, který má technické problémy. Ano, já spojení mám, ale rovněž jsem měla výpadky tlumočení, zvláště u toho prvního příspěvku. Já bych ráda k tomuto řekla toto. Co se týče zaměstnavatelů a práce z domova, Ráda bych řekla, že probíhá další průzkum, kde se schromažďují údaje o využití informačních a komunikačních technologií v podnicích. My jsme i v, na rok 2021 měli tyto dotazy, dokonce i v roce 20 eh, byly tyto dotazy, co se týče digitálních nástrojů, které poskytuje zaměstnavatel svým zaměstnancům. A my jsme sledovali zvláště tu otázku práce z domova a jaké vybavení zaměstnanci pro tuto práci mají k dispozici. Takže na to jste upozorňovali a to jsem takto zodpověděla. Děkuji. Děkuji vám. Ehm, má pan Mersi v tuto chvíli lepší spojení? Můžeme tedy navázat znovu spojení? Ne, pan Mersi Bohužel o spojení přišel zcela v tuto chvíli i už i o obrazové spojení. Já vám v tuto chvíli řeknu, jaké jsou lhuty na námetky k těmto dvěma materiálům. Je to 10. září, to je lhuta pro podání námetek. A v tuto chvíli již přejdeme k dalšímu bodu na programu, což je návrh na zvrácení demografických trendů za použití politiky soudržnosti v regionech EU. Máme zde zpravodajku paní Rafalskou. K tomuto tématu já děkuji paní Rafalskou, Rafalské, že přijala naše pozvání k vystoupení a v tuto chvíli jí dám slovo, aby předložila návrh stanoviska eh, a ujala se slova. Pani przewodnicząca, szanowni państwo. Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, demografie je jedním z největších výzev Evropské unie v současné době. A to se netýká jenom Evropské komise, všímáme si toho všichni. Vidíme o tom důkazy, například situace kterou, které nyní čelíme v, v komisi. Nyní máme nového komisaři pro demografii. Během zasedání komise nedávno byla představena zpráva o dopadu demografické situace na ostatní oblasti sociálního života. Neznamená to, že by snad demografické změny vznikaly náhle. Už se odehrávají celé desítky let Máme o tom dlouholetá varování ze strany ekonomů, sociálních statistiků, sociologů, protože si sebou nesou určité následky. A my je pocitujeme už v tuto chvíli. Evropská společnost stárne. Průměrný věk, respektive medián je 44 v roce 1950, protože když se ohlédneme a abychom získali perspektivu, tak v roce 2050 to bude 49. Teď máme 40% lidí nad 65 let věku, 2070 to bude 30%. A ta situace se bude měnit v různých zemích, na různých územích různě. Ale jaké jsou dopady? Výdaje spojené s politickými opatřeními pro starší občany. To je něco, co bude stále dražší. Produktivní populace nám se tam stenčuje a zmenšuje, zmenšují se poměry mezi produktivními a neproduktivními a máme stále více lidí nad 50 let věku. Takže my bychom rádi vyzvali členské státy, aby čerpali evropské finance z fondů, z Evropského sociálního fondu, pro, z Fondu pro regionální rozvoj, využívat tyto fondy a změnit tak sociální prostor a uspůsobit ho potřebám těchto sociálních skupin, které se stále zvětšují a mají stále vyšší očekávání. To se týká seniorů, ale také rodin s dětmi. Komise v případě eh, regionálního rozvoje se opět chopila tématu čerpání evropských fondů a jak je využít k tomu, abychom čelili výzvám plynoucím z demografických změn. V některých oblastech máme naopak problém odlidňování a proto potřebujeme zlepšit například dopravní infrastrukturu nebo telekomunikační infrastrukturu. Měli bychom s tím počítat i v případě oblastí, kde máme vyšší podíl seniorů a také co se týče venkovských oblastí. Pandemie nám odkryla, jaké jsou problémy se sociálním vyloučením z digitálního hlediska, to se týká zejména seniorů. Měli bychom tedy využít všechny dostupné prostředky, a tím myslím Evropský sociální fond, k tomu, abychom se zbavili těchto digitálních rozdílů, tohoto oddělení seniorů z digitálního hlediska. Týká se to ale také populace ve venkovských oblastech a musíme tyto rozdíly snižovat. Měli bychom také pamatovat na to, že samozřejmě používáme informační technologie velice dovedně, velice odborně, i když, jak vidíte, tak i my máme nějaké problémy což se ukazuje na těchto eh, zasedáních se vzdáleným připojením, ale máme přístup k širokopásmovému internetu a to není možné úplně všude. Takže pokud hovoříme o školení a rozvoji umělé inteligence a dovednostech v oblasti informačních technologií, tak když někde není širokopásmové připojení, tak je to problém, protože to znamená, že nějaká část evropské populace z těchto oblastí jsou to ty okruhy, které už jsem zmiňovala, to jsou skupiny, které jsou vyloučeny z těchto událostí. A proto bychom měli mobilizovat finance k tomu, abychom zajistili vysokokvalitní služby, pečovatelské služby také. Protože to je to, co si žádá stárnoucí populace. Je to problém už v tuto chvíli Máme rozdíl mezi veřejnými a soukromými službami v této oblasti péče a to se váže i na dlouhodobou péči, eh, denní péči. To je relevantní vlastně pro celé zdravotnictví, pro celý systém. Jsou to i dlouhodobá onemocnění eh, a k tomu se váže práce na dálku a vzdálená péče, to všechno bychom měli eh, vzít v potaz v zemí, a to zejména v zemích, které chtějí implementovat určité eh, programy. Polsko je tedy příkladem. Máme program Accessibility Plus, Přístupnost Plus, a to zlepšuje přístup seniorů, stejně jako rodin s dětmi, k různým službám. Já doufám, že budeme úspěšně a efektivně spolupracovat a že Konečná zpráva bude schválena z vaší strany. Žádám vás od podporu. Ano, děkujeme paní Rafalská za tuto prezentaci návrhu stanoviska. A teď máme seznam stínových zpravodajů, ať už zde nebo jsou připojeni na dálku. A začneme EPP. Pan Leners, máte dvě minuty. Ano, děkuji. Stínový zpravodaj je pan Leners a požádal mě, abych ho zastoupil a sdělil vám, co chce říci. Na začátek chci poděkovat paní Rafalské za tuto zprávu a za úvod k tématice. Možná stojí za to zmínit, že tato výzva byla k tomu, abychom vytěžili eh, fondy, a to zejména fond soudržnosti, abychom eh, zpřístupnili a rozšířili přístup eh, skrze společnost. To se týká lidí se speciálními potřebami, jsou to nejenom seniori. Pouze v případě, že máte vhodnou infrastrukturu, tak můžete říci, že, že poskytujete relevantní přístup i ve venkovských oblastech, protože v takovém případě ztrácíte část populace. Veřejný prostor má i finanční aspekt a seniori i osoby se sníženou mobilitou eh, se do něj můžou zapojit a žít pohodlně a důstojně jenom za určitých podmínek. Takže hovoříme o tom, jak zlepšit podmínky pro seniory, jak zlepšit eh, systémy sociálního zabezpečení a to je zcela na místě. A k tomu potřebujeme i zvláštní technologie, můžeme je vytěžit adekvátním způsobem. Takže za komisi a pana Manderse bych řekl, že bychom si měli vyměňovat příklady dobré praxe. Můžeme toho udělat daleko více v evropských zemích, než jsme dokázali do této chvíli. Máme stárnutí populace a není to jenom evropský problém. je to takzvaná stříbrná populace a týká se to i ekonomiky, která se také tak stříbří. Takže zapojení eh, seniorů, ale i lidí se zvláštními potřebami je důležité, aby se zapojili do naší společnosti a to skutečně aktivně, aby mohli ovlivňovat náš rozhodovací proces. Protože často vědí, co potřebují. A pan Landers také žádá, aby se nastavil eh, parlament seniorů, seniorů pro sociální fond, který bude pracovat společně s Evropským parlamentem a bude komentovat, jaké jsou potřeby seniorů v rozhodovacím procesu. Právě protože je to specifická populace, tak si myslíme, že by skutečně hmatatelným způsobem přispěli k tomu, abychom dělali rozhodnutí, která nám pomožní ozdravit, umožní ozdravit populaci, po, podpořit ji a pomoci lidem, aby měli příjemný, ži, zdravý život a dokázali efektivně předávat informace mladším generacím. Také se těší pan Laners na spolupráci s ostatními stínovými zpravodaji a paní zpravodajkou. Ano, děkuji a teď prosím za SAD pan Brgles. Uh. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Eh, za... Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já bych také chtěl zohlednit toto velice důležité téma i toto stanovisko. Jsem rád, že Evropský parlament se aktivně zapojuje do snah čelit demografickým změnám. Není to poprvé, co se tímto tématem zabýváme. Máme usnesení z roku 2011 k demografickým změnám a jaké jsou dopady na budoucnost kohezní politiky. A máme také další usnesení z roku 2017, to je využívání sociální, nástrojů sociální politiky v reakci na demografické změny. Myslím si, že je velice důležité, abychom vyvíjeli neustálý tlak na komisi i na členské státy, aby využívali všechny dostupné prostředky zejména kohezní, nástroje kohezní politiky k tomu, aby zvrátili demografické změny v Evropě. Jsou to změny, které přispívají k narůstajícím rozdílům, co se týče vývoje v různých členských státech a v různých jejich regionech. A myslím si, že se všichni shodneme na tom, že Evropský pilíř sociálních práv – není možné implementovat v Evropě. Protože zejména venkovské a periferní oblasti se odlidňují. A je tam nedostatek základních služeb. Pandemie COVID-19 nám to velice bolestivým způsobem ukázala, jaké jsou zde nedostatky. Status quo není možné zachovat, musíme urychlit to, co děláme. Teď už máme dokonce i motivaci začít jednat, protože jsme viděli, co se může stát, když nefungují veřejné služby pro všechny. A to zejména pro ty, které je nejvíce potřebují. Jsou to základní služby. Týká se to dětí, pacientů s chronickými onemocněními, eh, osob s postižením, ale také seniorů. Takže potřebujeme základní služby pro všechny, musí být dostupné. Pandemie nám také ukázala, že je možné způsobit velké škody i neformálním eh, pečovatelům, to se týká zejména žen, které musí skutečně pomáhat lidem, kteří mají chronická onemocnění a všem, kteří jsou na jejich péči závislí. Asi není třeba zdůrazňovat, že demografické změny musíme zohledňovat v rámci všech priorit, ať už je to sociální Evropa, ta je podfinancována, smart Evropa, inteligentní Evropa a také zelená Evropa. Já se tedy pokusím všechny tyto prvky zapracovat do stanoviska, budu s vámi spolupracovat velice úzce. Potřebujeme silnou zprávu, která bude vyplývat z toho, jaké má kdo práva. Děkuji a za Renew máme pana Kaňase. Děkuji. V první řadě chci poděkovat paní zpravodajce Rafalské za tuto zprávu, za tuto tak, tento tak relevantní text. Uh, Snažíme se zvrátit demografické změny v regionech, které využívají nástroje kohezní politiky. Je to relevantní i jako titul, protože to odráží realitu. Je těžké orientovat eh, stanovisko na základě zprávy, která není dobře pojmenovaná. A toto nám umožňuje vydat jasná doporučení, která se budou eh, orientovat na to, jak navázat na eh, předchozí práce. Zdá se, že to stanovisko nebude dokončeno do začátku října. Musíme přednášet nějaké návrhy, které ho rozšíří. V tuto chvíli se nemůžeme opřít jenom o tento dokument a nemůžeme tedy eh, orientovat svoje rozhodnutí. Nemáme hotové stanovisko, chci říci ve zkratce. Stárne nám populace a je to jeden z, jedna z největších aktuálních výzev v celé Evropě. A je to důležité, zejména v regionech, kde máme odlidňování a stárnutí zároveň. Často je to kauzálně provázané, je, protože nám často mladší populace odchází, ale to odlidňování nás znepokojuje. Takže pokud jde o sociální otázky, tak se musíme na tyto regiony zaměřit tam, kde se prohlubují tyto problémy, že nám stárne populace a kromě toho odchází lidé, protože to vede k problémům. Doslova nám tam mizí různá města, vesnice, to zejména ve venkovských oblastech. Ať už jde o evropské nebo národní úřady, tak máme velký dluh vůči těmto oblastech. My jsme je zanedbali politicky, ať už jde o investice nebo strategie, úplně jsme je vypustili z mysli. A my na ně musíme začít okamžitě myslet. Musíme tam investovat. A to adekvátně. Abychom nejenom zbrzdili celou situaci, ale dokonce ji i zvrátili. Máme data. My máme více než tisíc občanů, kde není žádné dítě do čtyř let. Máme přes tisíc, kde nejsou lidé pod 20. Máme dalších tisíc, kde nejsou prostě mladí lidé. Takže naše stanovisko, naš, náš výbor má velice důležitou práci před sebou, protože jedině na základě našich návrhů budeme schopni poskytnout do těchto oblastí příležitosti, aby se situace zlepšila. Jedná se o sociální služby a zaměstnaní. Týká se to digitálních služeb, které k tomu potřebujeme. Potřebujeme i práci na dálku mít dostupnou a to znamená také širokopásmový internet. Jsou to tedy výzvy eh, ve dvou liních strategie pro komisi i pro parlament. Je to zelená Evropa a digitální Evropa. Tam musíme investovat. Pokud budeme schopni investovat do zaměstnanosti, do zdravotnictví, do sociálních služeb, do podpory a pečovatelství, tak můžeme tuto situaci zlepšit a skutečně mít spravedlnější a zelenější a lepší Evropu. Děkuji. Thank you. Děkuji. Nyní za ID paní Dominik Bild. Merci, madame la présidente, merci, madame le rapporteur. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji také zpravodajům. Zvuk je bohužel velmi nekvalitní. Bohužel máme technické problémy s připojením s paní Bilde. Možná Možná byste mohla použít sluchátka, to by mohlo pomoci, protože jste ve velké místnosti. Bah écoutez, euh, et là, ça marche pas non plus. To taky moc dobře nefunguje. Vous m'entendez? Já, slyšíte mě? Ano, ale je tam hodně rušivých zvuků. Ano, slyšíme vás, ale... There is a lot of... Ale je zde hodně rušivých zvuků na pozadí. Musela byste používat sluchátka. Well, for now we will switch. Takže prozatím přeskočíme paní Bilde, potom se k ní vrátíme a nyní si vyslechneme paní Ždanoka, prosím. Ano, slyšíte mě? Ano? Doufám, že ano. Pro nás, pro skupinu zelených, jsou nejdůležitější ty následující body pro projednávání problému solidarity mezi generacemi a stárnoucí populace. V první řadě podpora těch nejzranitelnějších skupin musí být poskytována. To znamená nejstarší osoby, samoživitele, ženy, osoby se zdravotním postižením a chudé rodiny a domácnosti. Pokud jde o ženy, tam je důležitý genderový aspekt, který je třeba řešit, protože existují určité specifické ukazatele vyloženě pro ženy v těchto demografických změnách. A také, jak již říkala řada kolegů, jsou důležité také regionální aspekty. Méně rozvinuté regiony v rámci politiky soudržnosti jsou těmi regiony, kterým musí být věnována pozornost. Pokud jde o některé problémy, o kterých hovořil kolega z SND, kde se hovořilo o zvrácení, nebo když se hovoří o zvrácení demografických trendů, náš přístup je trochu jiný. My si myslíme, že toto zvrácení není tou přiměřenou politikou. Ne, že bychom měli motivovat rodiny, aby měly více dětí a podobně, ale navrhovali bychom spíše pozitivní přístup to znamená nějak ovlivňovat tu situaci tím, že budeme vytvářet takovou podporu pro rodiny, která jim bude umožňovat uskutečnit své vlastní plány toho, kolik dětí chtějí mít. Takže jenom abychom vytvořili ty podmínky pro jejich vlastní představy a jejich vlastní plány do budoucna, pokud jde o jejich rodinu a její složení. Chtěla bych poděkovat paní Rafalské za její prezentaci, za ty návrhy, které jsme si vyslechli. Musíme společně poskytnout dobré stanovisko, takže děkuji. Děkuji, paní Ždanoka. Jak to teď vypadá s paní Bildes? Jde? Můžeme to ještě jednou, můžeme to ještě jednou zkusit, takže paní Bilde, máte slovo? Slyšíte mě? Ano, děkuji. Evropa se vyvíjí, je složena z lidí a skutečností je, že máme méně lidí. Ta míra plodnosti je 1,6 a každý rok to klesá. Francie má nejnižší porodnost 1,88 a potřebujeme naprosto opačný trend, protože tato porodnost je skutečně alarmující. Je to a dochází k větší míře úmrtí než narození. A k nárůstu populace dochází pouze díky imigraci. A je třeba, aby demografie byla zohledňována ve všech oblastech, ale k imigraci se přistupuje jinak, ale tyto dva aspekty nemůžeme oddělit. Masový příliv uprchlíků nám pomáhá kompenzovat údajně pokles populace v Evropské unii, alespoň tak se to říká. Buď nás musí být méně a zachováme si svou identitu, anebo se rozhodneme přivést sem miliony migrantů, kteří radikálně změní naše společnosti. Ale to my nechceme. Je ještě jiná cesta. Musíme zajistit prostředky, abychom dosahovali našich demografických cílů. A Evropská komise je jedním z těch, kdo říká, že musíme přijímat významná opatření a ne ta nevýznamná, která máme v současnosti. Proč bychom měli hovořit pouze o hodnotách Jak můžeme hovořit o budoucnosti, když se rozhodneme kolektivně, že přestaneme existovat? Děkuji. Děkuji nyní za GUE pan Botenga. Pane Botengo, máte slovo. Děkuji paní předsedkyně, děkuji paní Rafalské jako zpravodajce. My jsme v tuto chvíli už několik let sledovali významný posun mezi jednotlivými státy Evropské unie a mezi jednotlivými regiony z měst eh, na venkov na poslední za posledních desetiletí. To bylo třeba 20 milionů lidí, kteří se přesouvali eh, směrem na západ. Není to vždycky jenom otázka výběru, je to často otázka jazyková, kdy Italové na jihu eh, přicházejí do Bruselu. To není jenom kvůli prostředí samotnému, je to často i jazyková záležitost. V Chorvatsku máme často um, místa, kde je více německých škol. Jsou zkrátka místa, která neumožňují další rozvoj. A v tuto chvíli jsme sledovali za posledních týdny, že komise um, přichází s novým návrhem, s novými politickými možnostmi Jednak je zde možnost zavedení internetu v některých regionech, kde v tuto chvíli internet není, to je dobré. A není to jenom otázka reakce na veřejné služby, otázku zaměstnanosti, ale je to i otázka trhu práce. Musíme se zamýšlet i nad dalšími aspekty Musíme se zamýšlet nad otázkou investice do veřejných služeb, jako je, do, jako je hromadná doprava, jako je uh, prostředí ve městech, jako je penzijní otázka, kvalita života obecně v Evropě. Zdali je zde otázka průmyslové politiky, která je jakousi zárukou dalšího rozvoje pracovních míst, která umožňuje rovnocené pracovní uplatnění, kdy v některých oblastech se koncentruje větší konkurenceschopnost, jak tomu v tuto chvíli říkáme, než jinde. A právě proto si myslím, že je to zpráva, která přináší mnohé a velice se těším na to, že se budu na ní podílet. Děkuji, děkuji a v tuto chvíli paní Bočkor za EPP, prosím, máte slovo na chviličku. Can you hear me now? Hello? Yes, we can. Ano, slyšíte mě? Ano, slyšíme vás. Mnohokrát děkuji za slovo. Já bych se chtěla jenom stručně vyjádřit k tomuto tématu a budu hovořit maďarsky. Chtěla bych progratulovat paní Rafalské k tomuto stanovisku. A musím říci, že souhlasím s těmi, kteří se vyjádřili. Jsem také přesvědčena, že je velice důležité zastavit a zvrátit demografické trendy v Evropě, protože mám obavy, že do roku 2070 bude evropská populace tvořit méně než 4 světové populace. To je šokující číslo. Evropa stárne, jak víme a musíme věnovat pozornost těmto datům. Souhlasím také s těmi, kteří říkali, že potřebujeme investovat, že musíme vytvářet pracovní místa a musíme přivést sociální služby do regionů, které stárnou a musíme přitáhnout mladší generace do těchto regionů. Ale je velice důležité nejenom přesouvat lidi do těchto venkovských oblastí, ale také trvat na vytváření rodin. Musíme jim pomáhat vytvářet rodiny. Musíme ukázat pozitivní aspekty rodinného života. Za posledních deset let se obraz rodiny zhoršil, protože byl nastolen individualismus a rodinný model zůstal v pozadí, obzvláště ve velkých městech. A proto musíme věnovat zvláštní pozornost tomuto modelu rodiny, propagovat ho, pomáhat rodinám určitou asistencí, určitou finanční podporou, různými dávkami, pomocí s nákupem nemovitostí, pomoci jim založit rodinu nebo jim pomoci pokračovat ve studiu. Myslím, že toto všechno by pomohlo. Samozřejmě nikdo nemůže nikoho nutit, aby měl velkou rodinu nebo aby vychovával děti, ale myslím si, že když vytvoříme ty správné finanční podmínky, tak mladí lidé budou mít lepší šanci a příležitost založit rodinu. Mnohokrát děkuji a nyní dám slovo DG Regio za komisi, zástupci komise, který by měl být s námi. Please press the speak button. Stiskněte prosím tlačítko hovořit. Speak. DG Regio, stisněte prosím tlačítko hovořit. Nemáme připojení, dobře, nevadí. Takže na závěrečné poznámky má nyní slovo paní zpravodajka, paní Rafalská, prosím. Děkuju. Nemáme připojení. To znamená, že mám více času zareagovat v této velice zajímavé diskuzi. Děkuji za veškeré argumenty, které jste prezentovali. Někdy se navzájem dost liší, ale ukazuje to, že otázka demografie je velice komplikovaná a že se budeme muset setkat někde na půl cesty. Samozřejmě, že je obtížné vydat stanovisko, když ta zpráva není hotová, ale máme demografické údaje o jednotlivých zemích, máme data o mediánech a ta průměrná data pro celou Evropu. Byla tady položena zásadní otázka, jak zvrátit trendy a jestli je to vůbec možné, co můžeme udělat, aby ta ekonomika, která je již stříbrná, co můžeme udělat, aby nebyla ještě stříbrnější. Pokud máme 1,6 dítěte na ženu, takovou míru porodnosti, tak není možné dosáhnout tu regeneraci populace, protože to by muselo být 2,1 Samozřejmě, že sociální politika je v kompetenci každého členského státu, ale můžeme pomoci zavést lepší podmínky pro založení rodiny. Pokud lidé chtějí mít děti, měli by mít lepší podmínky. Takže to souvisí se sociální politikou a s politikou pracovního trhu a s politikou bydlení. Takže to jsou určitě všechny oblasti, které musíme mít na paměti. Dochází ke katastrofálnímu vylidňování některých oblastí. Někde dochází k určitému prospěchu na základě tohoto vylidňování, takže ta politika v některých oblastech musí být ještě lepší byla položena otázka, že politika soudržnosti nám nemůže pomoci zvrátit demografické trendy. Já jsem nikdy nevěřila, že politika soudržnosti nebo finanční nástroje jsou jediným nástrojem na zvrácení těchto trendů. My se tady jenom snažíme podpořit tento pozitivní vliv. Mnoho lidí zmínilo mezigenerační solidaritu. Já si myslím, že všichni členové výboru EMPL podporují tuto myšlenku. Lidé žijí déle, taková je skutečnost a je to dobře, ale chceme, aby se zlepšovala i kvalita života. Zůstat zdraví by mělo být možné co nejdéle v životě jednotlivce. A stále zde existují velké rozdíly mezi důchod, důchodci například ve východní nebo jižní Evropě zůstávají důchodci kratší dobu zdraví než například v severní Evropě, ve Švédsku nebo v Německu, kde je systém zdravotní péče mnohem lepší. Jednoho problému jsme si všimli během pandemie, a to je situace toho pečovatelského sektoru, péče o děti nebo o starší osoby. To jsou dost významné problémy v řadě evropských zemí a tyto služby musí být k dispozici, jak soukromně, tak veřejné a kvalita musí být také dostatečná. Takže musíme věnovat pozornost tomuto segmentu pracovního trhu a měli bychom tady přemýšlet o řešeních. Teď hovoříme o politice pro starší osoby, což je také v rámci kompetencí členských států ale veškeré aktivity, které byly financovány z politiky soudržnosti, jako je zlepšování přístupu eh, k sociální infrastruktuře nebo dopravní infrastruktuře, nebo kvalita zdravotního systému, tak aby byl odolný i v situaci pandemie nebo během hospodářské krize. To všechno může být vzato v úvahu v různých politických oblastech Evropské unie. Hovořili jsme také o trhu práce, protože do, ty změny té věkové struktury společnosti vedou k nedostatku pracovní síly v některých oblastech, ale na druhé straně tady máme nezaměstnanost mladých. V době pandemie Vidíme také, že starší zaměstnanci jsou obzvláště ohroženi ztrátou zaměstnání. Takže pokud se nám nepodaří zvrátit ty trendy, tak musíme uvažovat o tom, jak zmírnit dopady a důsledky. A můžeme uvažovat také o zvrácení tendencí vylidňování a stárnutí v budoucnu. to znamená řešení obrovských rozdílů v sociální struktuře mezi zeměmi a regiony. To vše vyžaduje flexibilní přístup k národním politikám a také dobrou volbu nástrojů. Na základě dobrého a kvalitního výzkumu a vyhodnocování situace v jednotlivých regionech. Myslím, že můžeme mít různý přístup sociální politice vůči rodinám nebo vůči starším osobám, ale jsem si jistá, že tady v tomto výboru budeme schopni najít společný jmenovatel, který nám pomůže zvrátit nebo zmírňovat tyto negativní trendy, které byly často ignorovány, musíme přiznat, protože jsme měli různé urgentnější záležitosti, ale nyní skutečně se tomu musíme vážně věnovat a hledat řešení. Děkuji všem za připomínky. Děkuji za tento závěr. Termín pro pozměňovací návrhy je 16. září v poledne a nyní se dostáváme k dalšímu bodu na pořadu jednání, což je návrh zprávy k politikám zaměstnanosti a e, pro e, zpravodajku je paní Dobrev z SAD a nyní máte slovo na pět minut na představení vašeho návrhu. Uh, I would like first of all to thank all the colleagues for the great work uh, they have done so far. We received 406 amendments and all of them are very complex. Máme 406 pozměňovacích návrhů, všechny jsou velice propracované, složité, takže děkuji za předložení těchto pozměňovacích návrhů. Myslím si, že se nám podaří dosáhnout kompromisu a myslím, že se podaří zpracovat tuto politiku pro Evropskou unii. Dovolte mi upozornit na několik kompromisů. Myslím, že se pohybujeme už stejným směrem. Je zde několik bodů, u kterých bude zřejmě probíhat debata. Doufejme, že konstruktivní. Tedy Shodeme se na tom, že kompromisy jdou tím směrem, že by členské státy měly využít všech svých finančních zdrojů k tomu, aby zmírnili dopady krize a zároveň, aby lépe naplnili doporučení pro jednotlivé země a posílili evropský semestr. V souvislosti s krizí COVID vidíme, jak je důležité, aby naše politiky mířily na boj proti chudobě, abychom posílili sociální dialog, zvláště tam, kde se objevují úplně nové způsoby práce a pracovních podmínek. Musíme zajistit všem rovné a spravedlivé pracovní podmínky. Myslím, že nakonec se podaří dosáhnout kompromisu k minimální mzdě, ačkoliv to je obrovský krok předu. Politika by měla odpovídat Evropskému pilíři sociálních práv. Měli bychom také pracovat na udržitelných cílích OSN a Evropské zelené dohodě. O tom není pochyb. Myslím, že všechny pozměňovací návrhy se snaží směřovat právě tímto směrem a pracovat na těchto posláních. Myslím, že jsme o tom hovořili již tak dlouho, že zelená ekonomika, digitální prostředí, digitální aspekty našich politik a priorit, toto všechno by se mělo zpracovávat eh, se stejnou důležitostí jako sociální rozměr našich politik. Zvláště krize ukazuje, jak eh, fungují zranitelné skupiny, jak ti, kteří mají méně ochrany, méně sociální ochrany, jak ti v tuto chvíli řeší mnohem složitější situace, krize jako je COVID nebo ekonomická krize. To jsou všechno mimořádné situace a my potřebujeme pro všechny zajistit odpovídající možnosti. Dovolte mi upozornit na několik témat, kde se domnívám, že bude probíhat poměrně napjatá debata. Doufejme, že konstruktivní, jak už jsem říkala. Za prvé, nalézt odpovídající právní rámec, ať už je to směrnice třeba o minimálním mzdě nebo o pracovních podmínkách. To je vždy téma, kde probíhá zrušená diskuze a já vám nebudu nijak skrývat skutečnost, že se domnívám, že sociální aspekty a sociální pravidla by měla být, alespoň některá z nich, součástí povinnou kde nadále spatřuji neschodu. To je otázka zajištění nezaměstnanosti na evropské úrovni. Já jsem eh, s potěšením sledovala Uršulu von der Leyen hovořit o tom, že tohle je jedna z jejich priorit, ale doufám, že se nám podaří toto téma zpracovat i zde a pokročit. Kde spatřuji debatu úplně nejširší, a to nejenom zde na výboru, ale obecně v Evropském parlamentu, je reforma paktu růstu a stability a fiskální pravidla. Někteří říkají, je to v pořádku, jak to je, je to dostatečně flexibilní, zvláště s tou unikovou doložkou jsou všichni spokojení a není potřeba nic měnit. Pak jsou zde další a to je většina, včetně mě, kteří se domnívají, že reforma paktu je naprosto nezbytná. A já jsem velmi spokojena s tím, že zde mám v ruce poslední zprávu Evropské fiskální rady. Je zde jejich stanovisko, jejich názor k věci a to také říká, že reforma paktu stability a růstu bude nutná. Myslím, že se shodujeme na tom, že veřejné investice jsou nezbytné, aby došlo ke zmírnění dopadů krize, a to zvláště v zemích, které byly nejvíce zasaženy kde systém zdravotnictví a sociálního zabezpečení nebyl dostatečně připraven Máte-li vysoké HDP a vysok, eh, dobré inovace, tak vám to nepomůže, pokud nemáte v zemi nastavenou jasnou solidaritu a jasný a dobrý kvalitní systém zdravotnictví a sociálního zabezpečení. Já si myslím, že naše zpráva by se měla v prvé řadě orientovat na tuto otázku a na tyto nedostatky. Děkuji vám. Děkuji. V tuto chvíli přejdeme ke stínovým zpravodajům. Pan Koša nebo pan Radke bude vystupovat, prosím. Pan Radke má spojení? Ano, má, takže prosím, máte slovo. Mr. Radke, please. Pane Radke, prosím, stiskněte tlačítko, eh, kterým se zahajuje vystoupení řečníka. Mr. Radke, your microphone... Pane Radke, váš mikrofon nefunguje, prosím, zapněte si mikrofon nalevo. Uh, My to vyřešíme a v tuto chvíli přejdeme k paní Brune za Reňu. Máte slovo, prosím. Dobrý den, slyšíte mě dobře? Děkuji, paní předsedkyně. koleg, kolegyně Marie mě pověřila jako stínová zpravodajka, bohužel nemohla se účastnit přímo, ale pověřila mě, abych vám sdělila několik eh, bodů. V prvé řadě chceme poděkovat paní Dobrev, zpravodajce, za tento návrh, je to vynikající. Máme nové pozměňovací návrhy, které ukazují na uh, Eh, důležitost tohoto tématu. Už počet pozměňovacích návrhů na to ukazuje. Je to otázka sociální politiky, zaměstnanosti, to je priorita. Máme zde priority celkem tři. Za prvé, naléhavost připravit naši ekonomiku na, ty, na zajištění zaměstnanosti pro ty nejzranitelnější. Musíme uh, těm nejzranitelnějším, těm nejohroženějším, nejmladším zajistit záruku pracovních podmínek a zajištění zaměstnanosti. Za druhé, je to otázka dlouhodobého výhledu. Je potřeba, aby náš rozpočet se podíl na, realizace, na realizaci udržitelného rozvoje a na naplňování naší strategii v rámci našich dalších plánů. Za třetí je potřeba eh, urychlit eh, sociální eh, program a jeho spouštění, je to zajištění sociálního modelu v Evropě. Musíme se snažit o co nejrychlejší postup práce. Je to nástroj, který se týká minimální mzdy v každém členském státě, potom mechanismus zajištění a pojištění proti nezaměstnanosti, to je zcela nezbytné. Potom zde máme celou řadu kompromisů, na nich eh, spolupracujeme s paní zpravodajkou a s dalšími stinovými zpravodaji. Je potřeba sdělit jasný signál o sociální Evropě, kterou v tuto chvíli tak moc potřebujeme. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, paní René. A v tuto chvíli se pokusíme navázat opět spojení s panem Radka. Okay, we don't have below. Tak pan Radke bohužel spojení nenavázal, takže poprosíme paní Žamy za ID. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové, vážená paní zpravodajko, jak už zaznělo, ta, ty pozměňovací návrhy jsou propracované, proto bude potřeba něk, něco dovysvětlit. A já bych chtěla upozornit na to, že jsou zde určité obavy našich občanů, zvláště těch, kteří se odstli v potížích sociálních či ekonomických. Podle mého názoru, bohužel, se zde promítá do veliké míry federalismu. Stejný postulát ideologický a tak toto nefunguje. Pokud to nefunguje, tak by to nemělo trvat. A v tuto chvíli je to na úkor našich národů. A podívejte se na ty výsledky. E, eurozóna má nejnižší růst a v tuto chvíli vidíme, že co čeká na naše děti. O tom zde diskutujeme celé dopoledne. Je to menší důvěra v budoucno a proto poslanci naši, francouzští, italští a něm, němečtí se identifikují s národní demokracií a proto si myslím, že bychom měli určité věci do těchto pozměňovacích návrhů i promítnout. Je zde otázka trhu práce, kompetence členských států. Trh práce je kompetencí členských států, zvláště pokud jde o minimální mzdu. To spadá do kompetence členských států. My jsme proti evropské minimální mzdě, která se objevuje v řadě, na, v řadě pasáží tohoto textu. Mysl, myslím si, že bychom měli mít na paměti politiku eurozóny a to není nutně ten případ. Předchozí politika má obrovské dopady nepochybně, ale nepříznivé. Proto si myslím, že bychom měli v rámci demokracie, v rámci našich jednotlivých národů, pro náš lid, pro lid našich národů, zapracovat na tom, aby to fungovalo jinak. A tyto pozměcí návrhy jdou tím směrem, že se snažíme zapracovat na zájmu našich občanů a pohybovat se v mantinelech vašeho textu, vážení kolegové. My jsme přesvědčeni o tom, že Naděje je v znovu potvrzení národu. Podle našeho názoru je to jediná možnost, jediná odpovídající možnost, jediný ekonomický sociální nástroj plus spolupráce jednotlivých členských států. Já vám děkuji. Děkuji paní Žame a za zelené paní Bangen-Sieben. Madam Langensiepen, are you with us? Okay, we don't have Madam Langensiepen with us, unfortunately, so we'll continue with Mr. Goking, not sure about him. Paní Langensiepen bohužel nemáme, tak teď pan Goking, pokud máme připojení, a teď pan Guzmau za GUE. Not connected. Taky ne. Uh, so Mr. Kosha from EPP asked... Pan Koše za EPP se už hlásil na začátku. Ano, děkuji. Vážení kolegové, bohužel je tady příliš mnoho hluku. Takže Teď pan Koše a potom paní Langenzieven. Spravodajka vychází z určitých představ, ale my se musíme vrátit na pevnou půdu. Takže se musíme soustředit na pátý článek smlouvy. V jehož rámci Evropská unie funguje a o který se opírat. Takže se musíme držet smluv. Jakékoliv další kompetence spadají pod členské státy. Je to otázka pravomocí. A tam patří i politika zaměstnanosti, ale také sociální politika. Každá instituce Evropské unie se musí držet zásady subsidiarity a také principu proporcionality. Většina pozměňovacích návrhů se opírají o článek 12 který se zabývá minimálními mzdami. Tento text totiž jde proti pravidlům, která máme schválena, takže ano, máme pozměňovací návrhy eh, právě k článku 12. Souhlasím se švédskou kolegyní Serou Kvitou, která vyškrtla eh, odstavec 12 ve svém pozměňovacím návrhu. Ještě bych upozornil na to, že Smlouva uvádí, že členské státy, které pracují s eurem, jsou jinou kategorií než ostatní. Takže k tomu patří jiné právní dokumenty, kromě toho. Ale teď se nám tady trošku rozmazávají hranice mezi eurozónou a zbytkem Evropy. A já si myslím, že to není správný přístup, že to je proti smlouvě. Takže já bych vás, vážení kolegové, rád požádal, abyste nepodporovali ty pasáže a odstavce, které jdou právě proti e, smlouvě. Protože si musíme jako Evropský parlament ochránit svůj image a být profesionální. a v rámci tohoto profesionálního přístupu dodržovat všechny předpisy a nařízení. Naším úkolem je chránit Evropskou unii. Děkuji. Ano, děkujeme, pane Koše. Paní zpravodajka se k tomu ještě bude mít příležitost vyjádřit, zareagovat na to, co jste říkal, ale teďka paní Langensieben, která už se zdá je připojená. Good morning, you can hear me. Výborně, vy mě slyšíte, dobré dopoledne a vážení kolegové. Doufám, že jste měli příjemný víkend. Já budu hovořit za kolegu pana Hansena, který bohužel nemohl se dnes dopoledne zúčastnit. Paní Dobrev, já vám děkuji za výbornou zprávu, která se zaměřovala na relevantní body a jsem si jistá, že se dobereme dobrých výsledků. Ve světle aktuální ekonomické a zdravotnické krize, tak jako zelení vnímáme jako velice důležité eh, prosazovat co nejsilnější sociální ochranu. V aktuální krizi se musíme adekvátně postarat o úroveň života ve všech členských státech. A proto mi připadá důležité také zdůraznit potřebu minimálního příjmu. Také chceme zdůraznit, že bychom měli ochraňovat ty nejzranitelnější skupiny v této krizi. Týká se to zejména lidí, kteří přišli o zaměstnání kvůli aktuální krizi. Jsou to lidé, kteří nyní nemají živobytí, přišli o něj a téměř vždy je přehlížíme, zapomínáme na něj během obnovy, ale potřebují naší pomoc i, po, i podporu. Těšíme se na další spolupráci a děkuji vám. Děkujeme, paní Langenzieben. A teď má slovo opět paní zpravodajka, paní Dobrev. Ano, děkuji. Děkuji za všechny komentáře. Jistě to bude velice zajímavé, ale také složité. Složitá práce do příštích několika dní. Teď budeme mít zasedání stínových zpravodajů hned po tomto zasedání. A v první řadě ze všech komentářů mi plyne, že sociální aspekty evropské politiky jsou velice důležité, leží nám na srdci všem. Zejména vzhledem k tomu, že korona krize ukázala, že musíme členským státům pomoci a možná je i vyzvat k tomu, aby investovali do sociální sféry a zároveň drželi veřejné finance na udržitelné úrovni. Je to nevyhnutelné, ale je to zároveň velice důležité. A to si myslím, že je naše sdílená odpovědnost napříč Evropskou unii, nehledě na to, v jaké politické frakci jsme v celém parlamentu. Vidím, že je tady velká podpora pro silnější evropskou sociální politiku. Například mě těší, že máme za, eh, za konzervativce, ale také za EPP eh, tedy Ursula von der Leyen, že hovoří právě i o minimálních mzdách a o podobných otázkách, protože tím pádem najdeme snadno společnou půdu, společný prostor. Máme tady tu diferenciaci mezi eurozónou a zbytkem a já bych jenom upozornila na to, že implementace eura je pro všechny země, které vstoupily do Evropské unie, podepsali členskou dohodu, a musí jedno, jednoduše přijmout euro a splnit minimální standardy, které mu umožní stát se členem e, zóny společné měny. To já jsem si jistá, že všechny progresivní politické síly v Evropě chtějí se připojit do eurozóny. Eurozóna je teď rozhodným hráčem Evropské unie. Má sociálnější, zelenější, digitálnější a solidárnější přístup a je to v zájmu celé Evropské unie vstoupit do eurozóny. Já se těším na spolupráci se stínovými zpravodaji, děkuji za jejich připomínky a myslím si, že to bude velice produktivní. Děkuji. Ano, děkujeme paní Dobrev. Hlasování za MP se bude konat 1. října. To je tedy všechno k dnešní dopolední části zasedání a uvidíme se odpoledne ve 13.45. Naschledanou a dobrou chuť.